hořečního. A nyní eh, dávám slovo paní zpravodajce Levinové. Děkuji vám, paní, pane předsedo, paní komisařko a paní komisařka odchází, takže kolegové. Nejdříve tedy, jaké jsou eh, rady eh, od Národní rady pro využívání úhořů. Zde se píše, že v roce 2012 stavy úhořů zůstaly na kritické úrovni a eh, obnova tohoto stavu je na opravdu historickém minimum. To je méně než 1%, 1% v Severním moři a oproti roku 1997 jsme o 6% níže. Já musím říct, že musíme jednat. Eh, rekreační činnosti, eh, vodní elektrárny, eh, další hospodářská činnost, to všechno má vliv. Možná, že když se podíváme na, na mečouny nebo na e, tuňáky, tak o těch se hovoří více, jsou populárnější a kdyby tady byla zastoupená komise, určitě by propukla velká debata. Jenomže ten evropský říčních, ten je fantastický, který eh, prochází mnoha stádií vývoje během svého života, eh, cestuje tisíce kilometrů, je to úžasný tvor. Poslední regulace, kterou tady máme, je z roku 2007, kdy se členské země konečně dohodly na opatřeních, jak zastavit pokles stavu říčního. A víc než pět let už mm, tato legislativa je v platnosti, debata běží dál a úhořu nadále ubývá. A v poslední eh, době Eh, se hodnotí umělé zvyšování stavu a podle poslední zprávy eh, toto nemůže eh, výrazným způsobem přispět ke zlepšení situace. Je to obrovský, obrovský problém, protože my skutečně spoleháme na uvádění, umělé uvádění úhořu zpátky do vod, do vod a bohužel to probíhá chaoticky a není to účinné. Takže eh, nyní k všem těm úpravám eh, připojeme dvě věci. Za prvé chceme od komise, aby eh, toto umělé vysazování bylo vyhodnoceno co do efektivnosti. A dále žádáme, aby komise na jaře příštího roku, respektive maximálně v koncem února, předložila návrh, co s tím dále. Domníváme se, že tady také samozřejmě rada se tím musí zabývat, protože máme značně nezhody o tom, jak rozdělovat kvóty rybolovu mezi jednotlivé ženské země. Takže tady opravdu je třeba jednat ve hře je toho mnoho a jde také o to o pověst Evropské unie v globálním měřítku, jakožto ochránce a prosazovatele udržitelného rybolovu. Eh, Evropský říční eh, je na seznamu akutně ohrožených eh, živočišných druhů. Já bych chtěla poděkovat všem kolegům a stín, stínovým zpravodajům za podporu. A myslím, že eh, ti, eh, kteří se chtějí pouze držet lisabonských principů, tak eh, myslím, že budoucí generace nám za to nepoděkují. Děkuji vám. Děkuji. A nyní Paní komisařka Damanaky, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, děkuji paní zpravodajce, paní Levin a ostatním členům výboru pro rybolov za tuto zprávu. Jak všichni víte, cílem návrhu komise bylo sladit nařízení z pravidly smluv a o týkajících se o aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů a já jsem ráda, že souhlasíte s většinou změn. Jsem si vědoma, že v průběhu diskusí eh, v výboru pro rybolov se projevily obavy, zda opravdu je toto nařízení dostatečně účinné eh, tím, jak chrání úhoře. Eh, nyní rovněž jsem slyšela podobné obavy. Chápu, že tato sněmovna by dala přednost komplexnějšímu přeskumu současných pravidel a zajít dále, než byl rozsah eh, působení komise. Chci všechny ujistit, že my se chceme zasadit za zachování eh, populací Evropského úhoře, úhoře říčního, ale musíme to učinit eh, způsobem rozvážným. Obdrželi jsme vyhodnocení hodnocení a studie ze strany e, ICES, e, organizace ICES a vyhodnocujeme je a jejich praktické dopady. Čekáme rovněž, že nám ICES v listopadu předloží e, výroční vyhodnocení populací a to potřebujeme, abychom mohli udělat další krok. To nám pomůže vyhodnotit působení nařízení a náš obezřetnostní přístup. Na základě tohoto a důležitých technických údajů podá komise zprávu ještě před koncem letošního roku parlamentu a radě k implementaci a účinnosti těchto plánů řízení populace úhoře říčního a na základě toho zvážíme, zda jsou nutné změny v tomto nařízení, abychom zlepšili situaci týkající se obnovy populace úhoře. Chci ujistit všechny poslance, že komise by si velice přála, aby populace úhoře byla udržitelná, aby úhoř přežil. Děkuji, paní komisařko. Nyní jménem politických skupin e, jako první pan Kuhn za EPP. Děkuji, pane předsedo, e, paní komisařko. E, Vážená eh, kolegyně Levin, v naší diskusi dnes jde v skutku o to, že hovořujeme, hovoříme o přizpůsobení Lisabonské smlouvě z pohledu uplatnění aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů. Zároveň však je pravda, že stav úhoře říčního, jeho biomasa, jeho um, stavy, nejsou uspokojivé a proto se toto vlastně stalo tím ústředním tématem, těžištěm našich úvah, jakým způsobem eh, budeme eh, eh, zacházet s mm, nařízením 11. z roku 2007 a zda to nařízení je účinné. V roce 2007 bylo doslova existenciální, že komise společně s radou eh, uplatnila zákaz vývozu jak úhořů, tak produktů z úhořů eh, mimo Evropskou unii. My přesně víme, že biomasa pro reprodukci úhoře už je možné eh, abychom ji odhadli, abychom zjistili, kolik mladých úhořů přichází, připlouvá do Biskajského zálivu a kolik to pak znamená úhořů, kteří se budou třít a množit. Všichni víme, že existuje neuvěřitelný černý trh. Zákaz vývozu musíme uplatnit důsledně, abychom zajistili, že vůbec je možné udržet populaci úhoře. Proto je důležité, aby plány řízení které už mnoho členských států uplatňuje, abychom se jich drželi. Ehm, dokonce i mladí úhoři jsou um, uplatnitelní, mohou být pěstováni v rámci akvakultury. My už víme, v Dánsku, v Británii už s tím jsou zkušenosti, pak mohou být vysazováni a mohou se množit už normálně. A my můžeme zpátky uh, osazovat řeky. Proto vyléváme e, dítě s vaničkou, když se snažíme zasáhnout do něčeho, co už dlouhá léta funguje a říkáme, že chceme něco nového. V čem ale souhlasím s paní Lovin, že musí být evaluace, e, jak se to řízení e, povedlo a pak musíme uvažovat dál. Děkuji, děkuji, říká předseda. A nyní za socialisty a demokraty pan Nilsson. Děkuji, pane předsedo. Populace Evropského úře je ve velice špatném stavu. Neustále se loví a změny eh, eh, v jeho životním cyklu jsou zásadně katastrofálně postiženy a, a eh, Ono trvá dlouho, než eh, vyroste další generace, takže musíme vytvořit eh, řádné podmínky pro obnovu eh, populace uhořů a to si vyžádá celý soubor opatření podle nejnovějších vědeckých studií. Vyžádá si to opatření okamžitá i opatření pro dlouhodobou obnovu. Nechceme eh, se vyslovit úplně pro kompletní zákaz, protože to by eh, narušilo ty podněty pro dobrovolné, eh, pro dobrovolné opatření a zbavilo by nás to také možnosti nějaké úlevy v situaci, ale je třeba zajistit, abychom opravdu pomohli obnově populace. Komise vytvořila nový plán na základě nejnovějších vědeckých zpráv a já doufám, že to bude znamenat, že budoucnost Evropského úhoře je bezpečná. Nicméně všechny členské státy budou muset přispívat mnohem lépe než v minulosti. Děkuji. Děkuji. A nyní eh, jménem eh, z frakce ALDE eh, pan Gallagher. Dva a půl minuty. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážený pane předsedo, paní komisařko, kolegové, eh, rád bych poděkoval Izabel Lavin nejdříve eh, za její práci zpravodajky v této důležité zprávě. Není pochyb, že evropská populace úhořů se nachází na historickém minimu. Úhor se dokonce dostal do seznamu CITESu v roce 2007 a od roku 2009 už je úhořů eh, tak málo, že se dostali dokonce do IUCN. Eh, nařízení EU eh, e z roku 2007, které vyžaduje člensk, po členských státech individuální zprávy, tedy plány pro hospodaření, mm, ji stále platí eh, tak, aby eh, se eh, populace dostala na udržitelnou úroveň. Populace migruje řekami a má docházet k vysazování tedy malých úhořů na Shannonu, Kolb a Hillium, třech irských řekách, byl eh, vydán eh, zákaz a to je velice nefér vůči rybářům, protože nedostali žádnou kompenzaci za ztrátu příjmu. A ten eh, zákaz je také velice pochybný vzhledem k tomu, že populace úhořů klesá v Irsku v letech 2009 i navzory zákazu. Úhoře ničí Eh, hydro, tedy vodní elektrárna na Šanonu. Eh, navzdory tomu, že se energetici snaží eh, úhoře přenášet na turbíny. Příkladem je družstvo Lochnej v Irsku. Od 80. let tam mají program doplňování stavů, když zjistili první pokles populací. Naše frakce chce říci závěrem, že eh, jsme prohráli pozměňovací návrh, eh, kterým jsme vyzývali členské státy eh, na, k tomu, aby diverzifikovali, pokud by se náhodou rozhodli zakázat lov úhořů. Můžeme tady hovořit o různých eh, druzích ryb, eh, včetně makrely, ale 10. Mm, července eh, se paní komisařka zavázala, že přijme nezbytné kroky v severovýchodním Atlantiku a bude následovat konkrétní notifikace tak, a nehovořím tady o mm, atlantsko-skandinávském sledi, ale o makrele, bylo třeba vydat Eh, příslušné oznámení a nic jsme od vás, paní komisařko, neslyšeli. Děkuji vám a nyní za ECR pan Grobarčik, minutu a půl. Děkuji bardzo, paní przewodniczący. Na wstępie chciałem... Děkuji, pane předsedo. Eh, chtěl bych eh, úvodem poděkovat za kvalitní a vyváženou zprávu, včetně mm, toho, jakým způsobem byly vedeny jednání. Pokud se eh, týče úhořů, tak eh, tady je třeba eh, poukázat na dvě podmínky. Za prvé se zde poukazuje na nedostatečnou, nedostatečný zájem vědeckého výzkumu kvantitativně i kvalitativně. A za druhé nemáme funkční systém kódování, eh, což vede k tomu, že údaje v Eurostatu neodpovídají údajům, eh, které dodávají o lovu úhoře jednotlivé eh, členské země. Takže těžko se potom sleduje, jaké, jak na tom ty stavy jsou a těžko se potom Eh, jakkoliv řídí rybolov. Eh, důležité je také rozhodnutí eh, Evropské komise, že v Balském moři je, jsou nyní zvýšeny rybolovné kvóty pro pelagický rybolov a je třeba že říci, že třeba Teresek je v, u nás už velice málo. Takže tak to vypadá problematika. Köszönöm szépen. Most Gustafsson úr következik. Děkuji. Nyní eh, pan Gustafsson za skupinu GUE. Pane předsedo, chtěla bych eh, poděkovat Izabele Löwen za eh, vynikající práci úhoř je opředen mnoha mýty, těžko říci, kde se vzali. Eh, kdysi dávno se věřilo, že vznikají jakýmsi způsobem z říčního bahna, ale my dnes víme, že eh, jejich životní cyklus je velice eh, obtížný, velice komplikovaný a chovat je v zahetí je prakticky nemožné. To znamená, že ať už chceme úhoře chránit nebo jíst, je třeba to činit v mezinárodní spolupráci. Každopádně ovšem je třeba udělat jednu věc, a to zakázat lov úhořů, dokud se jejich stavy nezregenerují to si určitě vyžádá drastická opatření. Otázka tedy je, kdy budeme ochotni k ním sáhnout. Jinak nám úhoř vyhyne. A jak řekla paní Levin, jak to zdůvodníme nadcházejícím generacím. Děkuji vám. A nyní za nezařazené pan Belder. Pane předsedo, paní komisářko, vážení kolegové, původně to byla čistě technická otázka, ale vznikla tady debata o obsahu. Když už tedy ano, tak na základě správných argumentů eh, Samozřejmě úhoři nepomůžeme, když ho přestaneme lovit. Naštěstí e, většina e, e, na výboru pro rybolov toto pochopila a problém spotřebují turbíny a způsobují turbíny a čerpadla v moři, nebo která blokují cestu do moře. My musíme úhoři doslova pomáhat přes hráz. Minulý rok jsme v Nizozemsku přenesli 4 tisíce dospělých úhořů přes hráze a bylo to také díky Eh, pomoci z Evropského eh, rybolovného fondu a díky tomu, a to bylo trans, všechno transparentně a kontrolované a tím jsme opravdu úhoři pomohli. Letos očekáváme, že eh, úhořů bude přeneseno 25 tisíc. Budou připraveni na cestu do Sargasového moře. Takové iniciativy si opravdu zaslouží naši plnou spolupráci, stejně tak jako libáři. Děkuji. A, a pan Hartong za nezařazené. Pane předsedo, eh, poté co EU eh, eh, chce nesvými nesmyslnými opatřeními zničit jednotlivé rybolové populace, tak Eh, tentokrát se chystá na eh, uhoře a je to eh, pod heslem všechno musí být udržitelné. Uhořům se má pomáhat přenášet nebo překonávat čerpadla a turbíny a parlament tvrdí, rybáři si hledají alternativní práci a můžeme je tedy pomoci, tedy přizpůsobit pomoci úhořům. Pane předsedo, já nevěřím svým uším. Eh, nejdříve eh, zničíme rybolov evropskými eh, předpisy a potom budeme rybáře nutit, aby přenášeli úhoře přes hráze. Mně to připomíná starou nizozemskou dětskou písničku dva eh, kyblíčky naplníme, dva kyblíčky eh, vylejeme eh, a s tím přeneseme rybičky. Je to prostě úplně nesmyslné a pořád to samé do kolečka. Nyní má slovo pan Mato Artrover. Děkuji vám, pane předsedo. Samozřejmě v této debatě tady Hm, motáme páté přes deváté. My chceme, aby eh, toto usnesení bylo eh, v souladu s Lisabonskou smlouvou a eh, samozřejmě my tady implementujeme hm, ta opatření prostřednictvím delegovaných aktů, ale na základě předpisu 200, nebo 209 a 201 v předpisu bychom to hm, mohli dělat jinak. Eh, z té zprávy by to nemělo, eh, z té zprávy to takhle vyplývá. Ovšem jsou tady podstatné otázky eh, věcné otázky. Jsou tady analýzy, které nejsou vždycky hm, vhodné v tuto chvíli. My se tady zabýváme tím, jestli nepostupovat eh, nějakým jiným než eh, řádným opravným procesem. A konzultace, eh, která by měla být vyhlášena předtím, než parlament začne řešit nebo se obrátí na komisi a na radu, neproběhla. Já tohle všechno říkám, protože my se tady všichni snažíme slažit, sladit naši legislativu s lisabonskými ustanoveními a, a proto Ehm, bychom eh, neměli zapomenout ani, ani tady. Když se ale zaba, eh, když se ale zabýváme stavy úhoře, tak si uvědomíme, že ty poklesly o 90-95% oproti 70. a 80. letům a je pravda, že ochranářská opatření jsou eh, nezbytná, protože úhoři jsou na tom kriticky. V roce 2007 opa- byla ehm, ozdravná opatření stanovena pro úhoře, a členské státy měly e, udělat e, příslušné plány hospodaření tak, aby se, abychom pokročili aspoň v případě 40% tě biomasy a, a podle CITESu úhoři je třeba, úhoři je třeba chránit. Je zřejmé, že samozřejmě musíme jednat, ale dnes nehovoříme tolik o, o úhořích, ale spíše o komitologii hlavně. Děkuji. A, nyní dám eh, slovo paní Rodast. Ža, vážený pane předsedo Mila Marie Damakaty, u Evropskému úhoři se daří velice špatně. Říkám vám, že to eh, nařízení a, o úhořích přišlo příliš pozdě a členské státy eh, zdráhavě prosazují a, a zároveň je úhořů méně a méně. Dnes je to téma na pořadu jednání, protože celé to musíme také přizpůsobit Lisabonské smlouvě. Ono to vypadá, že se jedná o nudnou formalitu, ale je to víc než formalita. V Lisabonské smlouvě je dáno, že Evropský parlament spolu rozhoduje o tom, jak to do budoucna bude v rybářské politice. My bychom měli sledovat Eh, stavy uhořu a já doufám, že stávající plány eh, budou eh, nám, pomo- nám pomohou a nelze to teď říci. Proto si myslím, že na stole jsou kompromisy, kterými bychom to mohli úplně odmítnout, ale zároveň si uvědomme, že se nechceme stavět realitě zády a když to bude třeba, budou, musíme být schopni přijímat dalekosáhlá opatření. Děkuji vám. E, děkuji a jako další pan Stevenson na minutu. Pane předsedo, jsme svědky pěta nebo 90% e, kolapsu populace úhoře. A není to překvapivé, protože vlastně v každém stádiu svého vývoje jsou zabíjeni. Nejdříve mladý úhoř, ten takzvaný skelný úhoř, je delikatesou, um, nedaří se tomu úhoři v tom dalším vývojovém stádiu dosáhnout toho, že se dostanou do um, svěžího říčního toku do sladké vody a dospělým úhořům se nedaří eh, dostat se zpátky do moře, aby se mohli eh, prodrat do Sargasového moře, kde se mohou množit. Eh, velice tedy výsám slova paní komisařky, která hovoří o akcích, která mají úhoře chránit. Rovněž vítám skvělou zprávu Izabely Levin Obě se snaží dosáhnout podobných cílů. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan Kadak na dvě minuty. E, děkuji, pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové. Od 20. století už má na život úhoře eh, říčního vliv mnoho faktorů. Eh, kromě situace v řekách rovněž vysoušení, vysíchání moří, eh, čerpadla, turbíny i jiné překážky na řekách. Všichni víme, že ten seznam je dlouhý, příliš dlouhý na to, aby nám umožnil eh, přirozenou ochranu této populace. Musíme se ale eh, k současnému stavu stavět pragmaticky, nesmí se rybolov stavět jako obytní beránek vůči eh, této situaci. Eh, kdybychom úplně obětovali rybolov, tak by to nikomu nepomohlo. Ve zprávě chybí jedna věc. Zpravodajka zapomíná na stav eh, sektoru odvětví rybolovu. Právě díky rybářům se dá zachraňovat populaci. Například ve Francii máme plány do roku 2020. Snížili jsme sice spotřebu úhoře o 70% i flotilu jsme příslušným způsobem omezili, ale zároveň se na tuto rybu dbá a my musíme situaci vyhodnocovat eh, realisticky. Já jsem toho názoru, že bychom celé nařízení neměli zásadně měnit, protože bychom vše dělali v nesprávném eh, pořadí. Nejdříve vyčkejme hodnocení, zatím se držme Lisabonských smluv a to nařízení z roku 2007 zatím neměnit. A nyní pan, paní Tomas. No, děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Um, Chci poděkovat eh, paní zpravodajce. Jedná se o opravdové úsilí, jak zachránit eh, populaci eh, této ryby, která je vážně ohrožena. V současné době jak evropské, tak regionální analýzy nedocházejí k soustavným závěrům a nedávají nám nespochybnitelná fakta natolik, abychom byli schopni dospět k opravdovým příčinám této krize a vyvodit patřičné důsledky. Avšak ty státy, které nemají vůbec žádný plán zprávy úhoře, by měly eh, být trestány, aby to nebylo vše na rybářích, aby to nebyli pouze rybáři, kteří si musí sami tuto populaci obnovovat. V současné době dochází k regulaci eh, pouze tím, že se uvažuje o množení, ale co kvalita vody? Tam musíme rovněž přeskoumat nařízení, které se zabývá eh, právě obnovou populace úhoře, ale i tím, že ten plán bude souviset i s ostatními ehm, programy. Eh, pan Nicholson jako další. Děkuji. V mém volebním okorsku je rybolov úhoře jak největším komerčním projektem, tak nejudržitelnějším v Evropě. Máme voliče, kteří jsou závislí na eh, výlov úhoře a zainteresovaní obnovou populaci. Proto jsme se stali vlastně slavnými v celé Evropě z toho, jak obnovujeme biomasu a eh, loni jsme eh, například věnovali 5 milionů liber na nákup mladých eh, skelných úhořů. Máme Eh, rovněž eh, správný eh, status na patřičném seznamu a musím říci, že když se hovoří o obnově, tak Severní Irsko je součástí řešení a nikoli součástí problému a proto by se nemělo cokoliv nabízet bez to, že by všichni pochopili vědecké poznatky, čili neřídit se pouze dopadovou studii, rovněž povinnosti řízení řízení populace úhoře, dodržování nařízení. I ostatní členské státy musí dostat svým povinnostem řídit se nezávislými doporučeními a komise je rovněž musí vyhodnocovat objektivně. Děkuji, pan Van Nistelrooy. Paní komisařko eh, Damanaky, mm, Původně eh, to vypadalo jako drobná formalitka, eh, eh, kterou si tady vyměníme mezi sebou jako instituce v rámci Lisabonu, ale teď to má i obsahový rozměr. Pokud 90% úhořových, úhoře, populace uhoře zmizí, tak je to jasně problém a lidé se na nás obracejí. Když vidí, co se vyváží, už se tady hovořilo eh, eh, o štěném obchodu eh, s mladými úhoři do jiných částí světa, tak je něco špatně. Je jasné, že tady máme eh, problém s, nějakým, eh, s nějakou dohodou. My nechceme delegované akty, my chceme eh, to neustále mít pod kontrolou a intervenovat tam, kde to je třeba. Musím také říci, už to bylo právě uvedeno, v Nizozemsku se tohle stává, Eh, ten eh, plán hospodaření, eh, to přenášení a odstraňování překážek se děje z penězi rybářského fondu, ale také díky rybářskému sektoru samotnému z jeho peněz. Takže to jsou dobrý příklady, dobré příklady toho, co může znamenat iniciativa ze spoda. Samozřejmě i tento rok se těšíme na hodnocení situace. To bychom opravdu chtěli legislativy. Děkuji. Děkuji. A teď eh, prostory pro eh, nezapsané neza, řečníky pan von Nesson. Paní Manderson. Eh, u nás v Lokne je to největší Eh, komerční eh, mm, rybolov úhoře v Evropě a žádný takový rybolov jinde není. U nás 300 eh, rodin závisí na lov, lovu úhoře. Družstvo rybářů v Loknej má nejudržitelnější lov v Evropě a jejich živobytí závisí na eh, tomto lovu. Oni 40 let investovali prakticky 5 milionů na to, aby eh, mohli eh, nakupovat a znovu vysazovat, doplňovat stavy mladých úhořů. A mají tam přední odborníky v oblasti Eh, příslušného výzkumného ústavu, který se, eh, kteří se zabývají eh, posuzováním a doplňováním stavu. Nicméně žádný návrh, který by měl přímý dopad na jednotlivce a podniky by, měl, by neměl být přijat, dokud nebude založen na nezávislých vědeckých radách. Děkuji. Děkuji a nyní dávám slovo panu Ferrerovi. Děkuji, pane předsedo. Hospodaření s populací Evropského úhoře má, evropský, má obrovské problémy. Máme nedostatečné vědecké údaje a problémy je nedostatek výsledků v některých zemích při ochraně těch tohoto druhu. V Portugalsku je zřejmé, že úřady jsou prakticky téměř udušené, paralizované. Nemá smysl teď přicházet s náročnými eh, předpisy, pokud je nedoprovodí příslušné eh, předpisy, které by do, umožnily eh, implementaci. Hrozba úřům mm, je obrovská. Nejenom rybáři mohou platit za, nebo by měli platit za um, obnovu té populace. Ten nevyrovný systém, který teď máme, je velice drahý a, a mladí uhoři, nedospělí uhoři, mají obrovský eh, problém eh, v dalším rozmnožování a to je věc, která by nám měla ležet na eh, srdci. Děkuji. A nikdo jiný už se o slovo úhoři nehlásí. Takže dám eh, slovo paní komisařce. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěla bych zopakovat, že cílem návrhu komise je lisabonizace naší legislativy. Čili jednoduše a prostě snažíme se eh, stávající úpravu eh, sladit s s Lisabonskou smlouvou. Neměníme obsah. Ale eh, samozřejmě já eh, chápu, že v souvislosti s tím, že stavy úhořů se nevyvíjejí eh, žádoucím způsobem, chápu vaše obavy a tyto obavy také bereme na vědomí. My jsme tedy Eh, požádali naše vědecké poradce, aby posoudili náš systém reportingu, tedy získávání dat a další aspektů, eh, které již měříme. Budeme to posuzovat, budeme to analyzovat a já vám mohu slíbit eh, ještě jednou, že do konce roku komise předloží vám a radě zprávu o tom, co se děje nyní a jak je možno eh, zlepšit situaci, pokud se týče stavů hoře. Děkuji vám. Děkuji vám, paní komisařko. A nyní dám slovo paní Lueve, naši zpravodajce. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji všem kolegům eh, za účast v debatě a také za podporu této zprávě. Děkuji také kolegům, kteří zmínili také všechny další aspekty, které ohrožují stavy úhoře. To je bez debaty. Přesto ovšem eh, musím eh, pro eh, kolegy ze Severního Irska upozornit, že hovořit o udržitelnosti stavu úhoře, eh, to je v současné době opravdu eh, velmi pochybné, protože eh, ten, ty stavy jsou jedny pro celou Evropu. jestliže nám jejich stav klesá o 99% a nedaří se tedy pořádně sledovat a monitorovat, jakým způsobem probíhá vysazování těchto ryb, tak skutečně Eh, já se, mm, se zastavila u toho, co řekla paní komisařka, eh, že tedy eh, půjde o přeskum pravidel, podle kterých se to dělá. Ano, to je dobře. Také umrtnost těch mladých skelných úhořů při dopravě, nemoci mezi nimi a jejich šíření a tak dále, tak to skutečně je důležité, aby právě tyto ryby v tomto stádu byly schopny eh, se dostat eh, taky do míst, kde se vytírají, aniž je cestou někdo odloví. Eh, já tedy vím, že třeba řízení stavu tresky v Balckém moři, tak tady EPP e byla ochotná přijmout výrazné změny, které Eh, zprávy o Lisabonizaci, eh, teď zase ne, takže tady není dostatečná konzistentnost. A já eh, bych chtěla poděkovat paní komisařce, že je zde pochopení naléhavosti. Také bych chtěla zdůraznit, že ti z vás, Eh, kteří se zaměřili na nelegální exporty mladých jůřů. Výborně, já eh, si myslím, že bychom to měli dělat, já to chci dělat taky, ale eh, chybí nám ta konzistentnost v Evropské unii. Na jedné straně uznáváme, že známe akutní ohrožení a že export by vůbec neměl přicházet v úvahu, a na druhé straně se musíme zaměřit také na obchod uvnitř Evropské unie a musíme být konsistentní. Evropská unie uvažuje eh, nyní obchodní sankce proti jiným zemím, které provádí nadměrný rybolov, ale také bychom se měli podívat na to, jak eh, to vypadá u nás. Děkuji vám všem a děkuji, pane předsedo. A to znamená, že jsme dospěli ke konci této debaty a hlasování proběhne zítra v poledne. A nyní máme na programu zprávu